Apologies for being... Kolegové, eh, především se omlouvám za poněkud pozdní příchod. Pokud se týče našeho pořadu jednání, eh, všichni jsou spokojeni. Pokud ano, postoupíme dál. A to je eh, návrh eh, stanoviska eh, Dobře, děkuji pane předsedo. Máme to tady takže kohezní fondy a politika soudržnosti, že to je velice důležité a pokud je někdo z malé obce, tak jako já, tak eh, víte, že je velice těžké dosáhnout eh, pořádných eh, šancí pro rozvoj, když nemáte pořádnou infrastrukturu a tak dále. Říká se, že potřebujeme rozvíjet a využívat osvědčené praktiky, protože lidé žijí nejenom v hlavních městech a ve velkých městech, ale prostě je třeba, aby také ty odlehlejší kouty měly třeba mimo jiné také dopravní napojení. A myslím si, že je dobře, že komise se snaží získávat přehled, vytvářet přehled o osvědčených praktikách a že ty možnosti financování které máme už teď dispozici, tak, že se je pokoušíme využívat. Samozřejmě, že to vlastní řízení zůstane na národní úrovni, ale přesto je důležité, aby eh, komise shromažďovala ty osvědčené postupy, aby je měl každý k dispozici. A myslím si, že také můžeme hovořit o tom, že je lepší přehled o tom, eh, jak běží už současné projekty a že vlastně přehled mají všichni. Přehled mají občané, přehled mají také příslušní činitele v národních státech. Hovoří se tady konkrétně o integrovaných systémech prodeje jízdenek, a tak dále. Ale eh, prostě důležité je shromažďovat eh, ty osvědčené praktiky. Prostě důležité je to, abychom vytvářeli opravdu eh, funkční, velké, propojené sítě, tak abychom mohli v Evropě komunikovat a jak po silnicích, tak po železnici. A to je, řekl bych, asi tak vše, co úvodem chci říci. Děkuji vám, pan Henrique. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Můj eh, první komentář je eh, povzdechnutí nad tím, že nemáme k dispozici dokument a vůbec tady máme poměrně málo dokumentů v této oblasti v Evropském parlamentu. Ale možná eh, bych eh, se zmínil o dvou konkrétnějších věcných eh, bodech. A Za prvé, když se zaměříme na městské oblasti, tak to jsou oblasti, kde problematika dopravy je nejkomplikovanější ať už hovoříme o znečištění životního prostředí nebo ucpaných eh, silnicích. A za druhé, městské oblasti představují uzly pro dopravu eh, v rámci celé Evropské unie. A otevřeně řečeno, jsou to eh, prioritní sítě, které dohromady dávají eh, a vlastně propojují menší a regionální sítě. Čili tady skutečně je třeba, abychom měli evropskou politiku. Městské oblasti reprezentují nějaký 75 obyvatelstva, 85 HDP v Evropské unii. A pokud hovoříme o soudržnosti a soudržnostním přístupu i fungování, tak je naprosto eh, nezbytné, abychom se zabývali dopravou a také v souvislosti strategií 2020. Doprava patří k hlavním osám evropských politik, protože je třeba například i v rámci městských oblastí přepravovat množství zboží a e, pak je tam ten ekologický problém, zejména právě v těch městských oblastech je e, ta problematika znečištění e, nejvyostřenější. No pak je tady otázka řízení a financování No a já souhlasím s paní Rozpach, když říká, že to řízení, to rozhodování, to by mělo být v rámci subs, principu subsidiarity usídleno na té národní nebo nižší úrovni. To je, myslím, také klíč k tomu, abychom lépe využívali fondu soudržnosti a dalších fondů. A já myslím, že to je také důležité pro to, aby se řádně rozvíjely ty nejrůznější dopravní sítě. Je třeba v této souvislosti rozvíjet také tu eh, nejnižší úroveň. Děkuji, eh, slečna Savisa. Ano, to. Tak eh, Především bych chtěla poděkovat eh, paní Rozbachové za eh, její eh, dobře odvedenou práci. Je to vlastně stanovisko a já za svoji skupinu mohu říci, že ji zašleme několik komentářů a pozměňovacích návrhů do středy. A všechno to, co je důležité v této oblasti, tak to paní zpravodajka eh, zmínila, čili k tomu není mnoho co dodat. Děkuji vám. Děkuji. A teď pan Kramer. Actually, okay, I'm, we go out. two I'm now sorry for Thomas. also, einmal auf tak eh, především eh, děkuji za to, že tady máme eh, tento dokument. A potom k tomu mám ještě několik komentářů. Tak my tady hovoříme o tom, že největší problémy jsou tady ve městech, ale tam máme současně také nejvíce možností, jak ty problémy řešit. A když se podíváme, jak by v roce 2050 měly vypadat Eh, města a regiony, tak je jasné, že pro automobily tam už nebude místo. A jde tedy nejenom o to, abychom, eh, abychom se starali o znevýhodněné oblasti, ale eh, jednoduše a prostě všude je třeba hledat ekologičtější alternativy. Tak třeba v Berlíně je velký velký podíl eh, ulic, které jsou, kde je rychlost eh, snížena na 30. Eh, a na každé křižovatce máme samozřejmě spoustu dopravních značek a tak dále. Proč bychom nemohli jednoduše a prostě celé město prohlásit za zónu 30 km v hodině, no a nebudeme muset potom další prostě ty, ty křižovatky mohou zůstat tak bez značek. Nebo další možnosti mobility. My už jsme o tom hovořili ve dvou iniciativách eh, pro městskou dopravu a já bych k tomu rád dodal udržitelnou mobilitu. A je tady takový nápad, že eh, všechna města, která chtějí spolufinancování z EU, tak by musela podávat nebo překládat plány o tom, jak má vypracován plán eh, trvalé udržitelné mobility. To prostě nejde jim dát peníze a nechat, jak si s tím dělají, co chtějí. Pokud se týče kofinancování, k tomu jsme také už přeložili návrh, a sice, abychom sledovali, kam jdou peníze eh, z evropských fondů. 60% do silniční dopravy, 20% pro, do železniční a jenom 0, něco na cyklistiku. No tak eh, já myslím, že eh, samozřejmě eh, města si rozhodují, jakým způsobem chtějí rozvíjet svoji dopravu No ale eh, my přece také víme, že je to prostě špatné s tím, se změnou klimatu a že tady ty eh, města eh, by měly trošku přehodnotit priority. 40% třeba do železnice, maximálně 20 do silnic a aspoň 15 na cyklistiku. na, my třeba eh, víme, že eh, se eh, plány tedy, které jsou dlouhodobé, se můžeme říkat, že se drží, že se plní do tolika, tolika procent, ale to prostě nic neznamená. My máme poměrně málo peněz, ale musíme je nakládat tak, abychom k cílům byli schopni dospět rychleji abychom třeba do železnice dávali ne 20, ale já nevím, 40 nebo ještě víc, tak eh, to je samozřejmě správně, ale eh, to eh, prostě u těch velkých projektů tam to není moc dobře vynaložená, vynaložené prostředky. Děkuji, pane předsedo. Vítáme zprávu paní Rozbachové. Je to velice dobré stanovisko, které vítáme. Protože eh, celá ta atmosféra, která se vlastně to se týká nejenom evropských, ale také národních, regionálních orgánů, proto já velice vítám přístup, který zpravodajka zaujala. Je také velice dobré, že zdůrazňuje problém integrované dopravy, eh, je, hovoří se o tom v souvislosti eh, se železnicemi a znovu se to tady objevuje a to je vynikající. Pak jsou tady ještě dvě věci, pane předsedo, kde si dovedu představit eh, pozměňovací návrh. První by se týkal eh, osmého odstavce, kde se zdůrazňuje význam z eh, Fondu soudržnosti v souvislosti s dokončením transevropské dopravní sítě. Já Nevím, jaké je to staré spojení, možná, že tomu špatně rozumím, ale já a moje skupina si myslíme, že transevropská dopravní síť by měla představovat hlavní evropskou síť. A fond soudržnosti by se měl naopak využívat na to, aby se pomáhalo těm nejchudším regionům v Evropě a ty eh, podporovat a propojovat je s tou hlavní sítí. Čili eh, je tady eh, transevropská síť, ale eh, z Fondu soudržnosti by se měly spíše dávat peníze na ty chudé regiony, aby se propojily s tou hlavní síní, sítí. Možná paní eh, Rozbachová to vysvětlí, ale jinak bych se představil takovýto pozměvací návrh. Pak ještě druhý odstavec. Tady se hovoří o ehm, veřejné dopravě mezi městy. Myslím si, že se to obojí dá využívat pro propojování měst je možné propojovat města, například eh, Utrecht a Rotterdam, ty například využívají i možnost rychlých člunů, tak to třeba by se také mohlo využívat jinde v Evropě. Takže také tady bych uvažoval o tom, že bych předložil eventuálně poznací návrh. Děkuji, pane Zale. Pan Zala. Děkuji, pane předsedo. Zpráva se předkládá ve výboru pro regionální rozvoj. A zpráva se týká vlastně také zprávy evropských měst a integrované politiky. Tady se jedná o otázky měst a městského prostoru, které jsou daleko silněji upřednostňovány při příští politice soudržnosti. A to je vlastně základní téma, s kterou se bude tato zpráva zaobírat. A když teď hovoříme o otázce dopravy, tak samozřejmě v této souvislosti se musíme dohodnout, zda otázku městské mobility a městské dopravy chceme mít napojenou na tuto strategii, kterou mají hrát města silněji právě v oblasti politiky soudržnosti. A to je základní otázka, eh, kterou si tady musíme odpovědět. Já se domnívám, že ano. Města jsou životním prostorem, kde žije 70 obyvatel Evropské unie, kde pracují a kde také provozují svůj volný čas. A otázka městské mobility musí získat daleko větší váhu, než jak tomu bylo doposud. A k tomu jako nástroj by právě měla sloužit politika soudržnosti a měla by zde dávat k dispozici určité podněty a mělo by se to uplatňovat daleko silněji. Děkuji vám. Bon. Děkuji, pan Blackburn. Děkuji, pane předsedo. Když poslouchám pana Kramera, tak si začínám uvědomovat, eh, v čem je nebezpečí, kdybychom se vydali touto cestou. Spíše souhlasím s úvodem, který tady eh, dává paní Rozbachová a pan Falan. Myslím si, že je nebezpečí, že tady vznikne zmatek. Co to je vlastně ta, eh, ta transevropská síť a jaký je smysl politiky soudržnosti? Pan Vandal a další navrhují a já plně souhlasím, že to jsou věci, které, co se pod dopravy týče, jsou věcí buď národní a nebo místní politiky politiky. A já bych si nepřál, aby Rakousko se vydalo cestou, kterou zřejmě naznačuje pan Kramer, aby se dávaly direktivy k tomu, e, kde co se má investovat do místní nebo městské dopravy. To je otázka, aby se to určovalo přímo na místě. Evropská unie s tím nesouvisí. To se má, e, když ne na místě, tak na národní úrovni rozhodovat. E, co paní Rozvachová říká, že by se mělo zařadit ještě vyměňování dobrých praxí, s tím rozhodně souhlasím, ale rozhodně bych nesouhlasil s ničím, to by se by něco nařizovalo, směrovalo eh, na určitý druh dopravy z Evropské unie, protože to si myslím, že je věc, která by se měla stanovit na místě. Mr. Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že to, co tady říkali kolegové, se dá podepsat. Jediná věc mi tady není jasná, když si přečtu ty návrhy, tak tady se říká, eh, že by tam měl být zvláštní přístup důležitost veřejné dopravy pro znevýhodněné městské části. To je omyl. Veřejná doprava je důležitá u každého většího města. Takže tady bych se trošku ohradil, protože eh, město už samo o sobě je vlastně znevýhodněné tím, že je tam větší hustota obyvatel, že jsou tam ucpané komunikace a právě ta veřejná doprava může to město trošičku pročistit, zpřístupnit, dopravně eh, otevřít. Takže jenom bych to znevýhodněné tam rád viděl. Jinak můžu všechno podepsat, je to naprosto správné a vede nás to k tomu cíli, aby města byla průchodná a byla místem, kde se dá žít, protože pomalu, ale jistě čím dál tím víc obyvatel žije ve městech. Děkuju. Thank you, Mrs. Tikal. Děkuji, pan Tikal. Domnule președinte, eh, a děkuji, pane předsedo. Eh, program měst a mobilita v rámci měst vůbec jsou jedním z nejdůležitějších témat na příští období a doufám, že také v rozpravě o budoucí politice soudržnosti budeme zdůrazňovat i úlohu městské dopravy, která by opravdu měla sehrávat velmi významnou úlohu. Já to říkám proto, že bohužel eh, znečišťování, emise se do značné míry produkují právě ve městských oblastech, proto potřebujeme značné investice abychom zlepšili eh, veřejnou dopravu, tak, aby veřejné dopravní systémy byly energičtější, energicky eh, účinnější služby eh, a zároveň, aby se snižovala hladina emisí. Připomenu, že už máme směrnici, která má vést k zelenějším systémům veřejné dopravy a v tomto smyslu mají veřejné orgány zajistit, že eh, se eh, při tendrech, když se vypisují tendry na pronájem nebo nákup autobusu, tak mají vzít v úvahu vždycky celou dobu života, schopno, života takového Um, vozidla a musí přihlížet také nákladům, které eh, představují emise, které to vozidlo produkuje. Musíme také dále zdůrazňovat inteligentní dopravní systémy, abychom eh, mohli zajistit eh, systém integrovaného prodeje jízdenek a abychom tím zase zajistili efektivnější veřejnou dopravu. Když hovoříme o městské mobilitě, pak se to týká jak těch zranitelnějších uživatelů, tak, ale to má i co dělat s investicemi do, eh, do infrastruktury pozemních komunikací, ale také samozřejmě železnic, protože i železniční doprava je důležitá pro městskou mobilitu. Je důležité zajistit, abychom měli eh, potřičné nástroje, abychom mohli je také patřičně financovat a zároveň musíme dodržovat princip subsidiarity. Když hovoříme o městské politice, pak právě místní orgány tady mají sehrávat nejvýznamnější úlohu. Já vám děkuji. Děkuji. Komise nikoliv. Dobře. Paní Rozbachová, chcete ještě něco dodat k tomu, co tu padlo? Thank you, Chair. Yes. Um, I would firstly like to thank Děkuji, eh, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům za jejich slova. A musím říct, že eh, spousta věcí zněla krásně, ale nesouhlasím úplně se vším, pane Krámere. No. V Evropě máme dvě různé struktury společenské, řekněme. Eh, jednak eh, je to struktura, kde většina lidí žije ve městech, ale pak máme také země, kde tomu tak není, kde lidé žijí všude. A proto já jsem tady nezmínila přímo jedno nebo druhé, poněvadž já jsem ze země, kde, eh, která je vlastně zalidněná rovnoměrně. A já vím, že třeba Finsko a podobně, eh, podobné eh, země mají obrovské prostory, které jsou liduprázdné a jenom jsou tam nějaké malé vesničky, které mají samozřejmě problémy. Čili eh, já z tohoto důvodu tady prostě eh, to nestavím nějak proti sobě, ale eh, žádám tady, aby se opravdu shromažďovaly osvědčené postupy, poněvadž, jak říkám, ta rozmanitost je veliká. Čili eh, já myslím, že jestliže někdo vsadí na autobusy dobře, ať se to takhle udělá, režim to funguje. Ale v mnohých zemích eh, tedy jsou oblasti, kde skutečně nejsou města a ta města v podstatě vymírají. Že v některých zemích opravdu máme důležitá města a jinak téměř nic a proto se zaměřujeme právě na ně. A pak se skutečně zanedbávají ty ostatní oblasti, nejsou tam školy, není tam pořádná zdravotní péče a tak dále. A já myslím, že proto se musíme také na tyto oblasti zaměřit a opět se ptát, kde to dělají nejlépe a nezaměřovat se pouze na ty velké eh, konurbace, protože ono ne ve všech zemích to tak je. Já doufám, že chápete, co se tím snažím říci. Nicméně chci poděkovat všem za slova, která řekli a Eh, věřím, že eh, k tomu budu moci ještě k tomu stanovisku lecos eh, přidat, takže se těším na vaše podněty. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Rozpach. Mně to bylo naprosto jasné. 10. listopad je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Ve výboru budeme hlasovat 1. 1. prosince a v regionálním výboru by se mělo hlasovat někdy v eh, lednu, únoru. Eh, kvůli tomu máme tady tak eh, poměrně nadupaný termínový kalendář. Další bod zpráva o politice hospodářské soutěže pana Kramera. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat stínovým zpravodajům Jedná se o férovou hospodářskou soutěž mezi všemi dopravci, která musí být zaručena, která zatím není zaručena. A proto chceme přispět k tomu, aby existovala férová soutěž. A k tomu bych rád hm, řekl něco k několika pozměňovacím návrhům, jako například pozměňovací návrh 10 a 11. Tady je nějak nějaký návrh, který se týká ekologických předpisů, které mají být zrušeny. A já si myslím, že k férové hospodářské soutěži platí taky férové, spravedlivé eh, předpisy na zabezpečení práce, na, promiňte, na bezpečnost práce a na ochranu životního prostředí. Eh, Protože když se dají dvě nabídky a jedna bude drahá, protože bude zohledňovat tyhle věci a druhá ne, tak prostě dochází ke zkreslování hospodářské soutěže a proto tento pozměňovací návrh nemohu přijmout. Potom 15, 16, 17. To tady byl předložen konzolidovaný pozměňovací návrh pro tři návrhy, kde se jedná především o to, zda se provede upřesnění rozdílu mezi mítným vybíraným na silnici a eventuálně na železnici. A já se domnívám, že to je jedna z velkých nespravedlivostí, že v Evropské unii je závazně napsáno pro každou, předepsáno na každou lokomotivu se musí stanovovat mítné, nezávisle na to, kolik osob a jaký náklad se eh, veze a přitom může to jít do neomezené výšky. Na Slovensku je dvojnásobně vysoké mítné na železnici například než v Německu. A i e, po, prostě po zavedení nové eurovinety tady bude zavedena mm, e, harmonizace. Znamená, měli bychom tady nazývat věci pravými jmény a proto s tímto konzolidovaným návrhem rozhodně nemohu souhlasit. Právě teď jsem ještě dostal e-mail, že co se týče pozměňovacího návrhu 17, že bylo stažen návrh na oddělené hlasování, což je dobré, protože mezi tím si všimla i komise, že Rolling Stop Tax je přece jenom obtížná věc, protože se ptali ve Francii, proč to tak je. My jsme o tom už podávali zprávu, že odpadá daň z živnosti pro francouzské daňové poplatníky, ale protože tomu tak je, je to jakýsi daň, jakási daň na vozový park, takže prostě musí platit daň na vozový park, když neplatí živnostenskou daň. To znamená, belgický nebo švýcarský podnik, který doma platí daň z obratu, tak musí ještě doma platit dodatečnou daň a platí tedy dvojnásobně a to rozhodně nemá co dočinění s spravedlivou hospodářskou soutěží protože je třeba skutečně jmenovat, pojmenovávat věci pravým jménem. Jsem rád, že to bylo staženo od 19. do 22. Tady jsem se tak trošku podivil i tady jsem řekl, není možné, aby na železnici od hodiny spoždění se vyžadovalo 25 uhrazování výdajů a u dvou hodin 50 A v letecké dopravě se neplatí nic. Věč, k většině spoždění, ke kterým dochází v letové dopravě, když se ptám proč, tak mi většinou odpoví. Letadlo z Amsterdamu přiletělo později a proto ještě tady není a proto musíte ještě hodinu čekat. Naposledy to bylo hodinu a půl, co jsem musel čekat. A samozřejmě, oni mají tak prostě úzké prostory mezi odlety a přílety, že jenom za ideálních podmínek jsou schopni dodržet eh, cestovní plán. A protože vědí, nám je to vlastně jedno, my se tady uspoříme v peníze a tak to tak dělají protože my tenkrát jako první jsme vlastně zaváděli práva cestujících v letecké dopravě, to bylo pět hodin. Mezitím soud řekl, no to tedy ne, pět hodin to je moc dlouho, čili po třech hodinách. To konstatoval soud, ne my. Já vždycky říkám, když selže politika, dělají soudy politiku. A my jsme tam selhali a chceme-li mít férové podmínky, tak to platí pro všechny. Buď budou všichni platit až po pěti hodinách, anebo budou všichni platit už za spoždění po jedné hodině. Samozřejmě víme, že když se objeví vyšší moc, ať na železnici nebo v letecké dopravě, že tam jsou rozdíly, ale tento příklad měl tedy vypadnout. A pak tady jsou pozměňovací návrh, že by mělo, kdyby mělo vypadnout, to tež, čili jenom férová pravidla za očkodnění ale potom druhý návrh říká férová a stejná odškodnění. Jakmile jdeme do konkrétna, eh, potom to není v pořádku, proto nesouhlasím ani s tímto návrhem. K pozměňovacího námu návrhu 26. To je konzolidovaný eh, akt 3. Najednou má být, vypadnou dumping. Vždyť víme, že existují dumpingové mzdy a dumpingové mzdy ničí hospodářskou soutěž. My chceme přeci hospodářskou soutěž posílit eficiencí, efektivitou. Chceme, aby prostě se to podnítilo, abychom byli lepší, abychom byli přátelštější vůči cestujících, ale rozhodně ne na úkor zaměstnanců. Tady je třeba zohledňovat i tuto otázku proto ani s tímto tématem nemohu souhlasit. To je 26 až 28. Eh, äh, dann haben wir drei Kompromisse. Pak tady máme tři kompromisní návrhy. První kompromis a to je jak ze zhrnutí tří návrhů. Myslím si, že tam je obsaženo všech. To je skutečně dobrá věc. To bych podpořil. A protože jsem to sám podepsal, tak to samozřejmě podporuju. Kompromis B. Tady se hovoří o eh, spojích. Existují velké podniky, které říkají jedně, když je člověk velký, může být efektivní. To možná se může týkat těch velkých, ale kdyby to tak bylo, tak všichni my, tak bychom museli zničit všechny malé podniky. My velice dobře víme, že malé podniky jsou také dobré, když dostanou reálnou příležitost. My tedy nechceme činit rozdíly mezi velkými a malými, ale chceme mít skutečně férovou hospodářskou soutěž i mezi velkými a malými podniky. Pak byl ještě eh, dodán kompromisní eh, návrh k velkému ser- servisu. Já jsem to původně chtěl vynechat, ale teď s tím mohu docela souhlasit a podporuji to. Děkuji mnohokrát. Thanks, Michael. Mr. Bach for the EPP. Děkuji, pan eh, Bach za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také eh, jménem naší skupiny eh, složit poklonu panu zpravodaji, poděkovat za kvalitní spolupráci. On jasně řekl, že férová Konkurence nemůže existovat bez pravidel, ale to znamená, že taková pravidla se nejen musí vytvořit, ale musí také trvat na jejich plnění. To eh, možná sní jako takové jenom eh, stanovisko, ale musím říct, že eh, on to rozpracoval pan zpravodaj dále až do podoby jakési rezoluce. Otázka je, zda se tedy e, soustředujeme pouze na to, co bylo rok 2009, anebo se díváme už do budoucnosti. E, pan Kramer správně řekl, že e, poštovní služby a další ve zprávě 2009 se vůbec neobjevují a proto jsem rád, že žádá, aby se to do budoucna změnilo. To jsou požadavky na komisi. Dále, pokud se týče různých daní, to je tady k tomu pozměňovací návrh. Já si taky myslím, že eh, je třeba eh, nadále sledovat vývoj v této oblasti. Komise se tím také bude zabývat. A eh, v různých pozměňovacích návrzích se hovoří o také konkurenci nejen v rámci jednoho druhu dopravy, ale také o konkurenci mezi různými typy dopravy a také mezi členskými zeměmi, čili eh, proto je dobré mít přehled o tom, jak je kde co zdaněno. Pan zpravodaj nevítá pozměňovací návrh číslo 10, tedy jeho škrtnutí, eh, tedy neškrtáme ho my. My jsme chtěli Eh, pouze eh, jasně rozdělit eh, různé zájmy, ať už je to bezpečnost, ať už jsou to sociální zájmy, sociálně ekologické. Pozměňovací návrhy proti dumping, dumpingové, ty podporujeme, to určitě dumping prostě musí být vymícen tak to je, myslím, zhruba všechno. Vítáme také eh, celkové vyznění tohoto stanoviska a děkujeme za spolupráci. Děkuji, paní Tykau. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și... Děkuji, eh, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Kramerovi i za to, jak spolupracoval se stínovými zpravodaji a za návrhy. Myslím si, že kdykoliv hovoříme o hospodářské soutěži v oblasti dopravy, měli bychom vždycky v první řadě myslet na to, jaké jsou povinnosti, závazky eh, vyplývající z jednotného trhu a zda jsou dodržovány. A pokud ne, pak eh, eh, jaké jsou překážky, které brání tomu, aby tady byl skutečně realizován vnitřní trh. Také co se týče konkurenční schopnosti dopravy, to má co dělat i eh, s konkurenční schopností mnoha dalších odvětví. Miliony pracovních příležitostí na evropské úrovni na tom závisí. Prakticky řečeno můžeme říci, že sociální a ekonomický rozvoj, stejně jako konkurenční schopnost Evropské unie do značné míry závisejí na konkurenční schopnosti a na tom, jak vůbec zachováváme, zajišťujeme konkurenční schopnost v dopravě. Proto jsme se také prostřednictvím několika pozměvacích návrhů snažili poukázat především na to, že je třeba, aby tady byla férová spolupráce mezi různými druhy dopravy, ale že bychom zároveň měli odstraňovat překážky, které by mohly bránit tomu, aby se posilovala vlastně eh, tato komodalita, tedy více různých druhů dopravy na evropské úrovni. Já jsem eh, vypracovala několik poznavacích návrhů. Týká se to také i financování vnitřního trhu z hlediska všech druhů dopravy a také ehm, jedná se o to, že komise by měla zveřejnit zprávu o tom, jak to vypadá eh, s financováním eh, dopravy a eh, konkrétně vnitřního dopravy v oblasti dopravy, vnitřního trhu, pardon. Mělo by to vést k tomu, aby vlastně i sociální podmínky se rozvíjely díky tomu tak, aby z toho profitovali pracovníci všech druhů dopravy. Také tady mám uh, pozměvací návrh, který se týká poštovního odvětví. Jedná se o to, že členské státy mají liberalizovat eh, trh s poštovními službami. A v tomto smyslu už jsou stanoveny jasné povinnosti a termíny, a proto žádáme komisi, aby se zajistilo, že ehm, členské státy zachovají takové sociální podmínky, z nichž by mohly těžit poštovní pracovníci a e, také, že by se to týkalo vlastně i veře, e, soukromých, i veřejných odvětví. Také e, žádám komisi, aby nám předložila zprávu o situaci, jak to vypadá s leteckými dopravci, konkrétně s loukostovými společnostmi, jak ty vlastně mají výhody, když fungují na určitých letištích. Jedná se nám o to, aby komise také měla tady mechanismus pro správný propočet eh, daně eh, z mm, paliva a dopravy, mm, dopravy přepravy zavazadel. A každopádně je třeba zdůrazňovat um, nutnost, aby tady nebyla nekalá uh, hospodářská soutěž. Musí tady být transparentnost, co se týče používání slotů, na leti, využívání slotů na letištích, aby se zase zajistila uh, spravedlivá hospodářská soutěž. A nakonec bych ráda poukázala ještě na žádost směrovanou komisi aby analyzovala aby mm, navrhla eventuálně určitý pobítkový program, aby eh, úřady na eh, regionální místní úrovni mohly modernizovat také eh, přístavní infrastrukturu, protože mm, myslím si, že tento druh dopravy není dostatečně rozvinut. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji za vynikající spolupráci a opravdu si myslím, že je důležité, abychom zcela jasně dali nasrozuměnou v našem stanovisku, že rozvoj vyváženého dopravního modelu pro celou Evropu je dobrý, pro celý vnitřní trh a musíme zajistit spravedlivé podmínky pro všechny. O tom už hovořili ostatní. To je velice důležité pro rozvoj ekonomiky v Evropě jako takové a to nejenom v, v dopravním odvětví. Souhlasím také s kompromisem 8. Je důležité, aby vnitřní trh byl pokládán za eh, prioritu a to máme právě v tomto kompromisu a to můžeme nepochybně podpořit je Molda a já jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů 5, 6, 16, 22, 25, 26, ještě nějaké další a je mi líto, že pan zpravodaj s nimi evidentně nesouhlasí. Ale jak chceme v 15 a v 16, jedná se nám o to, aby se e, udělal přehled, e, jaký jsou e, daní a různých poplatků, abychom měli vyvážený obrázek, tedy pětka, patnáctka a šestnáctka jsou velice důležité, protože když nevíme, jaké se plat, mají platit poplatky a daně, tak nemáme nikdy přesnou představu, kam jdou jaké peníze na konkrétní druhy dopravy. Druhá věc, o kterou bych, které bych se chtěla chtěla zmínit, se týká Eh, práv cestujících. Nevím, zda to zrovna spadá do politiky hospodářské soutěže, ale je to tady zmíněno. A myslím si, že v tom případě eh, každý eh, druh dopravy musí pečovat o, ehm, cesto, o dodržování práv cestujících. I když možná v každém druhu dopravy to bude vypadat trochu jinak, co se týče těch procent například, které se tady uvádějí. Proto v tomto smyslu nesouhlasím souhlasím s přístupem pana zpravodaje a proto jsme předložili pozměňovací návrhy 20 a 21. Nám jde o to, aby to byla skutečně férová eh, spolu, ne, spolu, eh, konkurence, ale nemůže být stejný druh, stejné procento kompenzace, na které budou mít eh, návrhy. Potom 19. v anglickém textu a myslím si, že originál byl vypracován ehm, v angličtině, tam se říká equal, ale Není to tak v nizozemském překladu. A e, na tom záleží, zda budu moci e, proto e, hlasovat. co se týče 26 a 27, tady už jsem vyjadřil své zklamání. Kabotáž byla odjakživa bariérou na vnitřním trhu. Teď státní podpora pro přístavy. To je určitě důležitá věc. Je to důležitá věc v souvislosti s vnitřním trhem. Já nevím, proč s tím komise tak otálí, co se poštovních služeb týče. Pak si myslím, že paní Fikau, ehm, já jsme se v tomto smyslu shodli, že si myslím, respektive, že budeme schopni se domluvit na textu, vezmeme, ehm, převezmeme text z poštovní směrnice a tam se nejedná jenom o respektování pravidel státní podpory, ale také, že chceme zajistit eh, vysoký úroveň zaměstnanosti a sociální eh, eh, ochrany. Tak to stojí ve směrnice. A ehm, čili tady můžu kompromis podpořit chci znovu poděkovat zpravodaji. A obecně mám takový eh, pocit, tako, se domnívám, že nemůžeme všechno poměřovat jenom železnicemi a to zase aplikovat na všechny druhé, ostatní druhy dopravy. Ale Zároveň zase určitě nechceme stěžovat život železnicím, takže potřebujeme férový přístup, ale nemůžeme udělat zase železnic eh, střed dění úplně. Takže myslím si, že tam vlastně do to potřebujeme vyváženější. Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tak, jak diskuze se odvíjí, konkrétně u kabotáže tu považuji za nejdiskriminačnější část všech přístupových smluv. Bohužel kolegyně z Rumunska odešla. Tam je to velmi diskriminační. Ty ostatní smlouvy těch 12 posledně přistoupivších států jsou typicky naprosto proti jedné ze čtyřech svobod, o které se vždycky hovoří v základu Evropské unie. Takže eh, kabotáž to je takový opravdu neskousnutelný oříšek a pokud eh, jak si jsou tam překážky v kabotáži, tak je všechno špatně. Jako, jak se chcete bavit o nějaké volné soutěži, uvnitř i třeba odvětví, jak chcete udělat efektivní přepravu zboží, když, jestliže třeba z České republiky přepravce jede do Španělska, tak naspátek může být vytížen pouze na trase Španělsko-Česká republika. Naprostý nesmysl z hlediska efektivity úplně mimo. Eh, tam eh, si myslím, že musíme postupovat asi krok za krokem a třeba sociální ochrana, eh, sjednocení podmínek, tam jsme některé kroky udělali, ale pořád ještě tam mnoho chybí. Druhá věc, přístavy. Já si myslím, že tam je důležité u těch přístavů a vůbec u lodní dopravy si uvědomit, že to je ekologická přeprava, že tam jsme tomu zůstali hodně dlužni, zejména u lodní dopravy na vnitroevropských tocích. Každý zná Rýn, Másu, Šeldu, možná ještě trošičku severní Francii, ale že nejdelší řekou v Evropě je Dunaj, to nám trošičku uniká. Dunaj zřejmě pro některé moje kolegy, ať už je to z Německa nebo z Rakouska, končí někde u Vídně. Ale prosím, eh, asi v této zprávě se s tím nevypořádáme a já jsem velice vděčný tam kolegyně Tykau, že tam poukázala na ty sociální aspekty, které jsou ve všech těch druzích dopravy velice důležité, protože při všech racionačních opatřeních musíme dbát na to, aby byly zachovány ty věci, které jsou vlastní Evropské unii, a to jsou zejména sociální podmínky a podmínky pro práci. Takže eh, já si myslím, že ta zpráva je dobrá, tak jak jsme tady diskutovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích, že jsme schopni dospět k dobrému kompromisu. Děkuji. Thank you, Mr. Zila. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, Kramer. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Kramerovi za zprávu. A já mohu říci, že v ECR zase nebude tak jednoduché najít podporu pro vaši práci, ale já proto udělám maximum. E, pokud se týče e, jednotlivých bodů, něco už řekl pan Sterks. E, hovořil například o možnosti zavedení odškodnění za spoždění na železnici. Já nevím, jestli je to tak správně. Samozřejmě, že čas je, jsou peníze, ale Železnice to je trošku jiný druh dopravy. A my samozřejmě eh, platíme hodně nebo investujeme hodně do železnic, ale jsou tam také technické eh, bariéry a já prostě hm, ne, nevěřím, že toto je správné já bych skutečně prosil, abychom nezacházeli až tak daleko a možná, aby pan Krámer přijal poněkud umírnější přístup eh, některých jiných kolegů. Eh, Bo číslo sedm. Eh, tam byly nízkonákladové společnosti. Já myslím, že by bylo skutečně zajímavé, kdyby Evropská komise mohla předložit příslušnou zprávu. A pozměňovací návrh číslo 30 říká, že bychom neměli žádat zprávu o nízkonákladových společnostech, které jsou nové, tedy jsou na trhu méně než tři roky. Že bychom se měli spíše eh, zaměřit na eh, takové loukostové společnosti, které mají uzavřené smlouvy na 10 let nebo více. Dále jsem velice rád, že se tady hovoří o e, liberalizaci. Já s vámi souhlasím. E, také Alde s tím souhlasí, e, poněvadž samozřejmě sociální dumping, to je třeba potírat. Nicméně v současné krizi, zejména v nových členských zemích eh, poněkud poklesla úroveň příjmů, je tedy menší, než třeba byla eh, dříve, tedy před vstupem. A tím se vlastně dostáváme ještě do eh, situace, kdy ten dumping hrozí ještě více a tím pádem nemůžeme hovořit o sociálních jistotách v těch nových členských zemích. To nevím, pokud by to tak mělo být, tak v tom případě bychom potřebovali zavést eh, kapitálovou daň. Protože eh, mnohde, když se tedy eh, investuje do společnosti, tak samozřejmě Eh, tam je třeba si vypůjčovat eh, peníze, že cíli na ten kapitál, jenomže to by se zase potom mohlo zpátky, eh, zpátky odrazit na nezaměstnanosti, tedy negativním způsobem. Tak to nevím, jestli je to dobře. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl Michalu Kramerovi poblahopřát za to, s jakou energií se pustil do této zprávy. Chtěl bych se za, zastavit u pozměňovací návrhu 36 a 37. Tady je to třeba eh, zmínit eh, v souvislosti eh, s konkurencí. Já myslím, že tady to změní je dosti diskriminační. To je vlastně v té 36 a problémy jsou zejména na železnici. Tady se také to, o se hovoří v 37. Eh, dále chci eh, ještě upozornit na poznací návrh 18. Eh, neberte to tak, že země tady mluví francouz. Já tedy k tomu si říci, že tato zpráva se zabývá rokem 2009 a ty, ta daň, která je zde zmíněna v pozměňovací návrhu číslo 18, platí až od roku 10. Takže to mm, je trošku tady rozpor. A dále to, co se zde říká, není přesné. Za prvé neexistuje vztah mezi eh, daní eh, z vozového parku a naopak eh, zrušení eh, jiné daně. Čili toto jsou různé daně, to je buď jedna nebo druhá. A druhá věc, jestliže jedna nebo některá daň se vlastně netýká specificky jenom dopravy, ale týká se také třeba telekomunikací a tak dále. Eh, daně tohoto druhu existují v mnohých zemích a eh, není to zase tak specifická věc, jak se říká tady v tomto pozměňovacím návrhu. A dále eh, komise se tím zabývá, zabývá se těmito druhy daní takže tady není třeba eh, vyzývat komisi, aby vyhodnotila, co se je, protože komise se tím už zabývá. A komise to zkoumá z toho hlediska, zda je to v souladu s celoevropskou regulací. Takže eh, v souvislosti s tím, co jsem právě řekl, eh, moje skupina chce předložit pozměňovací návrh, který který má eh, nahradit osmnáctku. That national taxation do not constitute a discrimination tool against foreign companies v zásadě jde o to, že eh, komise se vyzývá, aby zajistila, aby eh, daňová politika nebyla diskriminační vůči dopravním podnikům z jiných eh, zemí. Eh, pan Higgins. Moc děkuji, pane předseda a rád bych se připojil k ostatním, kdo už děkovali panu Kramerovi za obrovskou práci. Je to velice žádoucí, velice ambiciozní, ale cíle se budou těžko dosahovat, zejména když hovoříme o tom, že se mají dodržovat stejná pravidla, která by se vlastně týkala všech druhů dopravy. Jenom dvě malé poznámky. Já souhlasím s tím, co říkal pan Sterk, a pár ještě dalších poslanců. Týká se to poslan, pozměvacího 21. 25 kompenzace za hodinové zdržení opatření, potom 50% ehm, kompenzace za dvouhodin, dvě, než dvouhodinové spoždění a vychází se z železniční dopravy, ale určitě tady nemůžeme prostě si myslet, že to všechno sedne na všechny druhy dopravy. V tomto případě to nebude fungovat. Už se tady hovořilo o odškodňování železničních ehm, cestujících, ale představíme si také malé poskytovatele těchto služeb, malé autobusové a jiné dopravce, to by prostě nešlo ale na železnici ano, ale já hovořím také o jiných drzích dopravy. Pak, eh, co se týče poštovních služeb, tak eh, já plně říkám, že je třeba zajistit eh, dodržování sociální podmínky pro poštovní eh, pracovníky v soukromém i veřejném sektoru. Jsme povinni otevřít soukromý sektor, ale vidím s tím také problémy. Myslím si, že prostě ti, kdo přijdou, ty si vyberou jako třešnicky z dortu to, co bude nejlukrativnější, proto vítám to, že se tady zmiňují sociální podmínky, protože ty jsou to státní podmínky, které poskytují tyto služby, ale pak sem přijdou nové služby, nové soukromé podniky a budeme asi vidět hodně propouštění. Děkuji, pan Groš. Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich war noch in Promiňte, pane předsedo jsem ještě poslouchal zbytek překladu. Chtěl jsem také poděkovat panu Kramerovi za jeho zprávu a dovolte mi, abych se zaobíral dvěma třemi body. Zásada reciprocity je zmíněna v 35. My vlastně souhlasíme s tou zásadou, ale bylo nám také jasné, že zásada reciprocity vzájemnosti byla vlastně mm, nahlížena jako přechodné opatření a nikoliv jako jakási pravidelná záležitost. Ten pozměňovací návrh, tak jak tady zní, my bychom spíše potvrdili, ne, pardon, souhlasili s původním textem. Bylo by nám prostě milejší, kdyby se tam odrazilo to, co jsme tady neustále na výboru říkali. Možná, že by bylo lepší, kdyby ta formulace byla trošku jednodušší. A sice, že neakceptujeme, aby podniky se účastňovali otvírání se trhu v zahraničí, když mají doma dostatečný půl. A tady je to jakoby obráceno, že ti, co se účastní eh, venku, už nesmí nějak se uzavírat před svým trhem. Realita je, že všechny trhy jsou vlastně sami, se snaží chránit sami. Eh, každý si chce chránit ten svůj trh, ale tou prvotní realitou je, že v určitých zemích skutečně ještě existuje monopol a zde podle mého pohledu bylo důležité prostě tady zasáhnout. Možná, že to uděláte pro plénu, možná, že bychom se společně mohli pokusit nalézt nějakou formulaci, která by uspokojila obě strany. Co se týče pošty, já bych se rád zeptal, zda se tady jedná o kompetenci, kterou máme ve výboru, nebo patří, kam patří ta kompetence. My jsme pro otvírání se a všechny ty problémy, které souvisují s vývojem pošty, musí být samozřejmě i dále podrobovány analýze, ale nevím, zda je to tady příhodné. Co se týče situace s tou daní ve Francii, myslím si mm, k tomu dvě zásadní poznámky. Já si myslím, že my jako poslanci, a já to také sám osobně učiním, máme prostor, abychom si o tom mohli vyměnit názor s komisí i v písemné formě, protože ten zákon, o kterém ty si hovořil, v mém, z mého pohledu nepředstavuje ten problém, ale jiné zákony ve Francii, které Eh, prostě tady předepisují monopol až do roku 2030. O čem se hovoří tady? To jsou témata, která je třeba rozprostřít na všechny země. Dám vám jenom dva příklady. Když byla zavedena euroviněta, tak některé země přišly na tu slovotnou myšlenku říci, my dáme našim lidem eh, peníze zpátky za to, oč víc musí za to eurovině to zaplatit. Já si myslím a proto plně podporujeme ústní pozměňovací návrh našeho kolega Dominika z Francie. Měli bychom skutečně eh, proskoumat veškerá opatření, která způsobují takové zkreslování hospodářské soutěže a neměli bychom to omezovat pouze na Francii, protože jinak by se nám ostatní smáli v domění, že budou moci beze, škodu, beze škody si prostě dělat tu svou politiku tak, jak si ji dělají. Čili s principem, se zásadou nekalé soutěže, eh, prostřednictvím poplatku a tak dále souhlasíme, ale mělo by to být lépe formulováno. Celkem chceme, celkově děkujeme za zprávu. Thank you, Commission. Mrs. Broms. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předseda. Jak už bylo řečeno, velice vítáme tento komplexní návrh stanoviska, který vypracoval pan Kramer a zaznamenali jsme mm, doporučení, která obsahuje. Odstavec 9, tak tomu bychom rádi řekli tolik komise eh, zcela jasně je pro postupné otevírání a liberalizaci evropského železničního trhu. Jak zmiňuje ve sdělení ze 17. září 2010, týká se to rozvoje jednotné oblasti železniční dopravy, Komise už teď vyhodnocuje současné eh, praxe v rámci eh, nařízení 3707 z roku, eh, týká se to tedy dopravy železnice a po podzemních komunikacích. A Cílem je udělat eh, celkové vyhodnocení nákladů a výhod eh, pro vnitrostátní dopravu v roce 2011 a pak přijít s další iniciativou, která by vedla k dalšímu otevírání trhu. Komise chce navrhnout rozšířit otevírání trhu i na vnitrostátní cestovní dopravu, ať už je to na základě veřejných služeb nebo soukromých kontraktorů, soukromých dopravců. Ale nemůžeme ignorovat, že Eh, toto nařízení 137.0 z roku 2007 umožňuje také, aby se i bez veřejných eh, soutěží přidělovaly zakázky a krom toho železniční podniky se mohou účastnit i veřejných tendrů v členských státech tam, kde se na základě tendrů zakázky přidělují. A pak, co se týče navrhovaného pozměvacího návrhu, chtěli bychom u některých poskytnout přijmout další vyjasnění. Co se týče například eh, eh, rozměru státní pomoci, pak eh, komise by ráda upozornila vážené do poslance na hodnotící zprávu, kterou vydává vždycky dvakrát do roka na jaře a na podzim. Týká se to pozměňovacích návrhů 5 a 9. Za druhé, co se týče jedenáctého pozměňovacího návrhu, do, už jsou tady hlavní směry, které se týkají i dopravní, eh, dopravního odvětví, jinak je to má to co dělat s ekologií. Pozměňovací návrh 40 Komise již tady má doporučení, eh, které se týkají pomoci pro eh, námořní dopravu. Nyní k pozměňovacímu návrhu 30 a 31. To se týká zvýhodnění nízkonákladových dopravců. Z definice tento druh pomoci, tento druh podpory by eh, potenciálně mohl být neslušný s pomocí a proto tady eh, není úplně eh, transparentní tato pomoc. Pak co se týče 41 a 43, eh, Týká se to doporučení pro podporu pro přístavu. Komise eh, vypracuje eh, studii, aby zjistila, jaké jsou podmínky pro financování přístavu a na základě toho potom vypracovala příslušná doporučení. Michael, chcete se k tomu ještě stručně vyjádřit? Chcete ještě velice stručně se vyjádřit k té, k té diskusi? tak eh, já k tomu mám ještě mnoho co říci. Na reciprocitu jsem skutečně zapomněl, ale eh, jak eh, my jsme o tom hovořili s panem Jařembovským u třetího balíčku. My nechceme, abychom domácí trh prostě ohradili a nadělali spoustu mm, zisku ze státních peněz a tak dále. Ne, to skutečně budeme muset ne, to skutečně budeme muset opravit. Tady eh, já jsem zase jmenoval Německo a Francii, no známe tu situaci. Eh, totiž je to tak, že když byly zavedeny ceny za trasu eh, v Německu, bylo řečeno, že všichni budou platit stejně a jenom velký zákazník dostane lepší cenu. A velký zákazník byl jenom jeden a to byla Deutsche Bahn. Takže to proti tomu byl samozřejmě velký rozruch. No, já jsem nyní eh, sice hovořil eh, o Francii, ale tady šlo hlavně teda o název té daně, ale to může být kdekoliv jinde. Já, já to klidně dělám takhle i doma, že prostě jmenuju. Pozměňovací návrh číslo 10, k tomu jsem chtěl říci toto. Toto eh, samozřejmě Eh, eh, o tom, <laughs> no, budeme, samozřejmě můj návrh je lepší, no, ale o tom tedy <laughs> budeme eh, se moci ještě pobavit. No, patnáctka, no, to nemůže být úplně stejné. My máme v Berlíně takový, takovou situaci celkem běžnou, ale já prostě nechci, aby ty podniky platily moc. Ja. Ono se prostě stalo eh, to, že eh, ty noční autobusy u nás tedy jezdily dříve než v jízdním řádu a pak se tedy zavedlo to, že pokud někomu ujede, tak si může za to vzít taxíka a pod němu to proplatí. Čili Eh, to, tady jsou různé takové, eh, takové různé možnosti, jak si s tím eh, poradit a prostě stačilo toto a byl okamžitě byla zjednána náprava. No a pak samozřejmě jsou takové situace, že když se prostě vlak spozdí někde, je zadržen, tak to je potom z toho řetězová reakce. Že? No, takže to nevím. Já si myslím, že tady je skutečně větší riziko toho spoždění na železnici nežli v letecké dopravě. Pokud se týče eh, poštovních služeb, no v Německu eh, můžu říct toto, že eh, můj, můj syn fungoval v nějaké, nějaké Eh, firmě, kde se prostě strašně šetřilo a já nevím, no prostě eh, já jsem skutečně proti dumpingu. No, eh, železnice to samozřejmě není pupek světa, ale pupkem světa je skutečně udržitelná doprava, udržitelná mobilita. Tak by to tedy mělo být, zatím tedy tu roli hrají spíše silnice pokud se týče hm, té přeshraniční situace. Já jsem dostal stížnosti z Poryni Falce, kde bylo řečeno, že pokud tento text bude takto fungovat, tak už nebudeme moci provozovat přeshraniční dopravu, poněvadž se nám to nevyplatí. No a my právě toto nechceme dělat. Čili eh, to nejenom, že bychom uzavřeli domácí trhy, ale taky bychom prostě zpřetrhali to přeshraniční eh, spojení a eh, to já jsem skutečně proti. A ještě, ještě bych chtěl poděkovat za tu pochvalu. To je mi vzácné jako zelenému. Ano, děkuji, Michael jsem rád, že vidíš železnici za popek světa, samozřejmě pokud to se netýká štutgardského eh, nádraží. Takže na plénu to bude eh, v prosinci, eh, jinak se bude o nás hlasovat 30. listopadu. Tak a my, poněvadž brzy přijde pan komisař, paní komisařka Damanaky, takže já jsem tedy chtěl eh, jenom několik eh, málo komentářů o statistice, které se týká cestovního ruchu. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich práci a uvědomuji si, že by to mělo být v pořádku, že jsme to dali dohromady, ale přece jenom je tam ještě pár problémů. Podporuje cíl navrhovaného nařízení, aby se utvořil společný rámec, pro soustavné neměňovaných statistických eh, údajů turistiky. Týká se to sběru eh, i předávání ze strany členských států, ale mám jisté obavy, co se týče velice obšírného delegování pravomocí, přenesených pravomocí, protože by to umožnilo komisi, aby pozměňovala zcela zásadní prvky, jako jsou definice, jako je eh, téma, předmět a charakteristiky tím, že bude přijímat eh, aktiv přenesené pravomoci. Myslím si, že tyto základní prvky nařízení musí spadat pod normální legislativní postup. A proto tady navrhujeme celou řadu pozměvací návrhů, která by omezila tyto delegované pravomoce pro komisi. A pak si myslím, že bohužel tady také eh, se nedá, zavádějí satelitní účty turistické, což by zajisté pomohlo, kdy, aby se integrovaly eh, statistiky, které by se týkaly turistiky i se sociálně-ekonomickými indikátory, abychom mohli lépe pochopit, jakou velikost představuje toto odvětví a jakou má hodnotu v porovnání s ostatními odvětvími a také hodnotu pro eh, pracovní příležitosti. Proto navrhuji, abychom zavedli sem takové eh, ustanovení, které by požadovalo, aby členské státy státy vytvoř, eh, vy, udělali tak u těchto satelitních účtech ehm, studii. A pokud by se ukázalo, že je třeba dávat dohromady harmonizované tabulky, eh, údaje pro harmonizovanou tabulku, pak by komise k tomu vytvořila legislativní návrh. Pak, co se týče pozměňovacích návrhů členů, já souhlasím s většinou těchto pozměňovacích návrhů, eh, které navrhují zelení, ehm, SND a vlastně i většina toho, co navrhuje pan Sidance, ale mám určité problémy. Myslím si, že je to eh, zejména pozměvací návrh 32, eh, pan Sidance, který se týká sběru statistických údajů o pohostinství. A já nevím, co to vlastně znamená. Eh, také za druhé, já jsem hovořil s předsednictvím a ani oni neví, co se tím přesně myslí. A já nepodporuji představu, že by tady měl být nějaký zvláštní prvek v této zprávě, který by se týkal stravovacího stravování a, a vůbec tedy návrhu, pardon, statistických informací o tom. Takže v tomto okamžiku toto konkrétní nemohu eh, navr- podpořit, i když bych eh, ochotně si vyslechl, co k tomu má co říci komise. Zda si myslí, že se to sem hodí, zda se to eh, na to vztahuje nebo ne. Ale předsednictví má rozhodně pocit, že rada by něco takového nepodpořila, aby se takto ty statistiky od sebe oddělovaly. já jsem proti pozměvacímu návrhu pana Kouzy, ten je bohužel pryč, ale hlavně proto, že vlastně ubírají na celém tom směru, jimž se to Eh, eh, ubírá. Já si myslím, že nemůžeme prostě některé věci vyjmout, aniž by to nemělo potom vliv na výslednou statistiku. Ostatní pozměňovací návrhy, které přišly od ostatních členů a dalších eh, skupin, mohu podpořit. Takže jediný skutečný problém pro mě dělá pozměňovací návrh 32 od pana Fendenze a týká se to stravovacího odvětví, tedy získávání statistických údajů o stravování. Prosím, eh, pan Fidanzec. Un ringraziamento per eh, l'ottimo lavoro. Děkuji vám velice srdečně za toto vynikající práci, zejména co se týče hm, nejdůležitějších zásad <clears throat> Také jste se o tom již zmínil. Naše frakce byla zohledněna se svými návrhy a aktiv přenesené pravomoci. Zde s vámi souhlasíme i my se domníváme, že podstatné změny eh, v tomto nařízení musí spadat do normálního legislativního postupu. Co se týče pozměňovacích návrhů, můžeme souhlasit s těmi, které se týkají té jednodenní turistiky. 21 20 a 24, to jsou návrhy pana Grosse, ty se stahují, to jsem vám ještě nestihl předtím říci, on už s tím také souhlasí, aby tedy tato, tyto jednodenní turistické zájezdy byly zachovány. A potom pozměňovací návrh 22, tady musí musíme ještě se podívat, eh, už jsme tady o tom hovořili, jak vlastně definovat tyto jednodenní turistické zájezdy a já bych to rád ještě ústně vysvětlil, také už jsem to dal k dispozici sekretariátu, ale vlastně se jedná pouze o terminologické přizpůsobení s ohledem na to, co stojí v jiných částech textu. Čili to je skutečně spíše jakási jazyková korektura a doufám, že s ní v této podobě budete moci souhlasit. Potom 8 a 25. 8 eh, s tím můžeme souhlasit. To je vlastně pozměňovací návrh pana zpravodaje a 25 tím pádem odpadá potom 26 od kolega Kozeho. Eh, tento pozměňovací návrh se snaží zavést datum pro vstoupení v platnost pro sběr dotyčných údajů. My jsme se dohodli s kolegou Kózem a my za naši stranu vzneseme ústní návrh. Jedná se o datum, kdy by měl být zahájen sběr dat. Mohu to v případě potřeby ještě blíže vysvětlit tedy mm, až se bude měnit nařízení. Nejedná se tedy o tu první implementaci, tu první vstoupení v platnost, to je na roku 2012, ale protože máme mít nové změní, tak eh, kdyby legislativní proces nebyl ukončen k 31. prosinci předešlého roku, je tady možné získat ještě jakési přemostění jednoho roku a to je nesmírně důležité, zejména pro malé a středně velké podniky, protože pro ně je právě turistická oblast opravdu eh, hlavním eh, oborem činnosti eh, Původně kolega Koz tam dával 30. července a nám se podařilo se dohodnout vlastně na tom, abychom tady prosadili ten rok a tím pádem vlastně e, se to všechno lépe a jistěji zvládne a bude to také jednodušeji aplikovatelné. 27, vy jste hovořil o 27 a vyslovil jste se proti my bychom však 27 rádi podpořili, eh, protože tady se jedná o zjednodušení kategorií neboli důvodů pro cesty a tady potom se to dělí na osobní a soukromé důvody a to se nám zdá být docela příhodné a proto to podporujeme. A pozměňovací návrh eh, o restauračních zařízeních. Tady jsem hovořil s kolegou. Jedná se také o koherentnost. Eh, kolegové, kteří na tom pracovali, vědí, že eh, to je vlastně již připojeno v příloze, tam, kde se jedná o jednodenní zájezdy. Je to nesmírně důležitý aspekt, který ze statistických důvodů může být nesmírně zajímavý pro analýzu jednodenních zájezdů. A Domnívám se také, že by to mělo být smysluplné, aby i pro cesty, které trvají déle než den, se s tím tak nakládalo. Samozřejmě není to otázka života či smrti, tady jsme naprosto otevření. E, pareva, mi pare che per coerenza del testo, avendo riconosciuto l'importanza da un lato... Mm, e, jedná se spíše o to, aby text byl koherentní a domnívám se, že toto téma je přece jenom významné pro turismus zcela obecně nezávislé na tom, jak dlouho ty zájezdy trvají. Čili to bychom tady rádi zachovali. Ale samozřejmě uvidíme, co k tomu řeknou ostatní kolegy. Děkuji, paní Děkuji. Eh, děkuji nejenom za slovo, Dovolte, abych eh, zastoupila našeho stínového zpravodaje, který nemohl dnes přijít. Děkuji vám také za vaši zprávu a za vaši spolupráci a mohu to pojednat velice stručně. V mnoha ohledech absolutně souhlasíme, máme to jenom několik málo bodíků, kde se lišíme a to jsou body, o kterých již se hovořilo. Pozměňovací návrh 27, také tady se domníváme, že toto zkrácení má svůj smysl a lépe by se s tím dalo nakládat. Proto my souhlasíme s 27 s 31 bychom eventuálně souhlasili, to je vlastně návrh od ALDE, protože pro nás je také důležité, aby člověk s omezenou pohyblivostí byl zohledněn. A u 32 se domníváme to tež, co právě řekl zástupce EPP. Tady se nám to odůvodnění zdá být smysluplné a proto také souhlasíme. Všechno ostatní jste vyřešil vynikajícím způsobem, a to znamená, u všech ostatních budeme následovat vaše votum. Děkuji vám. Thank you, Mrs. Durant. Děkuji, paní Durant. Děkuji, pane předsedo a pane zpravodaj zároveň. Děkuji za velice kvalitní zprávu jenom k pozměňovacímu návrhu 25. Ten jsme předlažili my. A Jde nám o to, aby se zvážily nejenom dopady na životní prostředí, ale, ale také klimatické změny. A emise tedy. Myslím si, že 25 jde dále než osmička, takže o tom bychom měli hlasovat dřív a teprve, když by to nešlo, neprošlo, tak teprve osmička by přišla na řadu. Protože myslím si, že 25 jde dále, protože volá po určitých opatřeních týkající se dopadu na životní prostředí a zabývá se také myšlenkou eh, systému ekoznačení. Proto bych eh, prosil kolegy, aby se tímto zabývali. Pan Simpson má naprosto pravdu v tom, eh, co říká, že je třeba zvažovat dopad na životní prostředí ale to zní trošičku příliš obecně. 25 je logičtěji sformulována. Samozřejmě, že emise CO2 se netýká jenom turistiky, celého dopravního odvětví, protože záleží na tom, jestli lidé cestují do e, své destinace letadlem, autem, nebo jestli tam jedou na kole či pěšky. Takže je třeba i toto vzít v potaz. A pak pozměňovací návrh týkající se přílohy 2.1.1. Tady chceme, aby se i používání Ehm, jízdních kol bralo v potaz. Proto, nejenom, protože lidé jezdí eh, na dovolenou na kolech, ale protože to kombinují s jinými druhy dopravy. Někam jdou autem, pak si vezmou kolo. A pak je ještě otázka postižených lidí eh, s omezenou pohyblivostí. Bylo by velice dobré vědět, co se i tady děje. A není to nějaký tlak na malé a střední podniky. Já vím, že samozřejmě je to velká investice pro malé podniky, malé hotely, ale třeba bychom mohli podpořit určité politiky, eh, které by pomohly, aby zařízení byla přizpůsobena i pro osoby s omezenou pohyblivostí. Pak by to bylo dobré nejenom pro ně, ale i pro ty podniky. Doufám, že to budete moci eh, podpořit pan Dimonte za komisi. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji za podporu nařízení obecně a také děkuji za eh, pozměňovací návrhy. Co se týče eh, aktů v přenesené pravomoci, myslím si, že mezi tím se víceméně instituce shodly. My také souhlasíme eh, s tím, co bylo v nařízení 5, co se týče 2, 3, 5, 7, 7, 10, 11 a 15. Nemyslím si, že bude velký problém, abychom dospěli k dohodě. Dostávám se k techničtějším záležitostem, co se týče jednodenních návštěv. Eh, pozměňovací návrh 21, 23, 24 zřejmě nebudou mít podporu a to jsme rádi, protože také při jednání s radou víceméně se věci ubírají správným směrem. I oni jsou teď ochotni tam dát něco o jednodenních návštěvách, i když to bude asi s menšími podrobnostmi, než jak se tady navrhuje pozměňovacím návrhu 17. Ale zdá se, že se rýsuje i schoda o tom, aby byla zahrnuta data týkající se jednodenních návštěv. Dále, co se týče pozměňovacího návrhu 22, definice těchto jednodenních návštěv, trošičku nás překvapilo, že E, pozměňovacím návrhem se sem dodává definice, protože článek 4 a 5 definuje e, rozsah působnosti, na co se vlastně vztahuje e, jednodenní návštěva. A to už je vlastně definice, čili je to výjezd normálního prostředí na dobu nedelší než jeden den. A ještě se tady říká, že by se mělo výjíždět z obvyklého bydliště, takže by to nebyly třeba výlety Eh, během dovolené. Ale eh, pak 22 zda by tady měla být definice článku 2 a měl by tady být jasně definovaný rozsah eh, působnosti článku 4 odstavec 5. A pak také, aby se tady výslovně zmiňovala rekreace, to by zase mohlo eh, vyvést eh, jednodenní návštěvy za rámec turistických statistik, protože nemyslím si, že se tady myslí například eh, cesta do kina nebo cesta na koupaliště. Takže bych se trošičku obával toho, aby se ta definice jednodenních návštěv příliš všeobecněla, aby to nevyšlo za rámec jednodenních eh, turistických pobytů. Pak, eh, co se týče pozměňovací návrhu 18 a 25, eh, ekologický význam turistiky ohledně 18. E, recital 6. Tady mohl být problém s textací, protože v pozměňovací návrh se říká, že ekologický význam turistiky na základě e, obecně mezinárodně přijímaných satelitních účtů e, turistiky, ale to se týká jenom ekonomického dopadu turistiky a TSA rámec, tedy těchto turistických účtů satelitních není vhodným pro tento účel. Pak myslím Dánsko a e, Švédsko už tyto TSA váhaj, vázej, vážou i na ekologické, ale není to ve stejném rámci, takže z technického, konceptuálního hlediska by to mohlo být e, v rozporu, respektive nebylo by to v souladu s recitály s úvodními ustanoveními. S tím souvisí poznávací návrh 20. 5 také. A i tady Musím říct, že to se netýká turistických satelitních účtů, což je mezinárodně Eh, eh, akceptovaný systém OSN a bylo by asi těžké říci, že by to mělo teď najednou zahrnout eh, i ekologické aspekty, protože se to netýká jenom Evropské unie. A představa, že by byly provedeny pilotní studie, abychom měli lepší představu o dopadu turistiky na životní prostředí a klimatické změny, je nepochybně užitečná. Ještě je třeba upozornit na jednu věc asi bychom se neměli příliš oddal, vzdalovat z oblasti turistiky, protože toto nařízení je od turistických statistických údajů, takže bychom tam neměli zatahovat tolik věcí, které se spíše týkají dopravy, energetiky, životního prostředí, protože to se týká čistě turistické statistiky. Cílem tohoto nařízení je měřit toky, turistické, turistické toky. Nyní se dostávám ještě k pozměňovací návrhu 25, že to má zase, to bylo 25 a 18, teď je 19, údaje pro, týkající se sociální turistiky. V současném návrhu paragraf 1b eh, a druhá příloha se týká i domácností, které se neúčastní turistiky, třeba domácnosti, které vůbec se nikam nevydávají. O tom už něco v nařízení je. Pak údaje týkající se specifických skupin, jako jsou seniori, postižení, mladí lidé, to by mohlo dělat technický problém, jak se takové přehledy budou organizovat. Ve většině zemí je, jsou to vzorkové studie na vzorcích obyvatelstva, omezené na vzorky, dejme tomu 5 tisíc, 10 tisíc. Většinou ty vzorky nejsou dost rozsáhlé, abychom měli spolehlivé statistické údaje. Samozřejmě, že ty znevýhodněné skupiny nejsou třeba až tak velké v populaci, je těžké tedy zachytit. Ale mohl by se samozřejmě rozšířit eh, takový průzkum, vynásobit ten vzorek čtyřikrát nebo pětkrát, ale to zase by mohl vést k neúnosným nákladům. Eh, určité prvky už tady jsou. Eh, v tom, paragraf 1p, pak eh, statistika týkající se životních podmínek a domácností, eh, zda si mohou dovolit třeba jet na jednotýdenní dovolenou jednou za rok. 19 eh, tedy. Tady vidíme problém se sběrem dat a možností zachytit spolehlivé statistické údaje, respektive vyvodit spolehlivé statistické údaje z poměrně malých vzorků obyvatelstva. Pak pozměňovací návrh 20. Promiňte, ale komisař čeká. Já samozřejmě si uvědomuji, že turistika je jistě důležitá, ale přece jen normálně bychom vás nepřerušovali. Ale kdybyste byl tak laskav a um, ukončil to pomalu a zejména se věnoval pozměňovacímu návrhu 32. Myslím si, že členové čekají na to, jak se k tomu vyslovíte. Uh, takže 20 ještě sročně to se týká veřejné fondy, které se používají v souvislosti eh, s turistikou. Například toho se týkají i turistické eh, satelitní účty a částečně je to tady vlastně už zachyceno v pozněvacích návrzích, které se týkají turistických satelitních údaj, účtů. Teď se dostávám rychle k 32. Jedná se o to, jaká je definice stravování restauračního odvětví. Týká se to i satelitních účtů a e, e, vůbec účetnictví. Možná, že by bylo vhodnější hovořit tedy o restauracích a kavárnách a jaké produkty, co konzumují, co si nakupují eh, turisté. Jedná se o restaurace a jedná se o kavárny nebo takeaway, ale nikoli v nákupy v sámoškách. Pak 31 eh, dostupnost eh, pro osoby s omezenou pohyblivostí. Zase se Eh, provádí jenom vzorkové studie a pokud by se to mělo dělat na základě průzkumu domácností, pak zase by asi ty vzorky byly příliš malé, než aby mohli ten jev dostatečně vystihnout. Velice vám za to všechno děkuji. Vážení kolegové, hlasovat budeme zítra a hlasovat se bude zítra a potom na plenárce v, v lednu. Děkuji a pokud tedy komisař čeká, tak přijde komisař Dalmanaky.

So, that's the Commissioner's EPA going off. <laughs> First of all, Commissioner. Paní komisařko, děkuji vám za to, že jste zavítala mezi nás. a Omlouváme se, máme trošku spoždění oproti tomu plánovanému časovému programu. Eh, byl bych rád, kdybyste svoji prezentaci o programu k integrované námořní politice eh, zvládla za zhruba 15 minut a pak ještě také eh, program komise o integrovaných, integrované problematice námořní dopravy. Děkuji, pane předsedo, tak především děkuji vám za pozvání na vaše dnešní zasedání. E, jsem v vašem výboru pod druhé. Byl jsem tady už e, v červnu a bylo to v souvislosti se zprávou paní Wisnerové o integrované námořní politice. E, je to příklad pevné podpory Evropského parlamentu pro integrovanou námořní politiku a já musím říci, že ta práce byla velice kvalitní a mm, že v této zprávě jsou konstruktivní návrhy e, a docela, docela dobrá vize pro pokračování v té integrované námořní politice. Otevírá se tady řada potenciálních možností, jak dospět k této integrované strategii v Evropě. Tak a teď, eh, kde jsme dnes, kam jsme dospěli, co už bylo dosažené, dožáme, dosaženo a mm, zmínila bych se, jaké projekty máme nachystány na rok 2011. Takže nejdříve dosavadní výsledky. V září jsme vydali Eh, příslušné sdělení. My víme, že eh, moře to je obrovský růstový potenciál, jenomže potřebujeme eh, více znát, jakým způsobem můžeme moře využívat. A ty příslušné znalosti by nám tedy měly poskytnout věci, podnikatele a vůbec. Čili náš návrh chce využívat dat, eh, která eh, se sbírají v členských zemích a eh, tím bychom mohli ušetřit za ten sběr dat celkově. Tato data nám umožní rychleji reagovat na nečekaná, nečekané katastrofy, jako byla Deepwater Horizon a také nám eh, pomůže bránit se klimatickým změnám tím, že budeme schopni více předvídat, co se děje. Také pokud budeme eh, mít vyšší, eh, vyšší jistotu předpovědí o zvyšování mořských hladin, tak když zvýšíme o 25%, tak tím ušetříme 100 milionů eur ročně. To skutečně 100 milionů eur ročně. Making data collection more efficient and accessible. Toto je tedy návrh, který chce, aby sběr těchto dát byl skutečně efektivnější a abychom ušetřili spoustu peněz. Eh, druhá věc je integrace námořního dohledu, sledování. Čili tady jde opět o to, abychom Eh, sdíleli údaje, eh, které se týkají životního prostředí na mořích. To je iniciativa, kterou také podporuje Evropský parlament. Komise před dvěma lety k tomu uveřejnila sdělení, kde je uveden časový plán toho, eh, jak by měly úřady v Evropské unii prakticky a efektivně sdílet data v roce 2010 eh, probíhají, vlastně proběhly dva projekty v této oblasti. Za třetí, komise bude nadále eh, nadále eh, sledovat strategii modrého růstu a zaměstnanosti. A jde nám tedy o něco, pro co potřebujeme více výzkumu a výzkumných eh, samozřejmě údajů. My dále budeme pokračovat na udržitelném rozvoji eh, několik eh, různých odvětví, včetně turistického ruchu a využívání moří. No a dále máme politický rámec na podporování kvalitního cestovního ruchu v Evropě. A jestliže eh, využijeme toho potenciálu, který zde je, eh, podaří se nám eh, rozvinout hospodářství, místní hospodářství v příbřežních oblastech. A to je skutečně významná hodnota, významný přínos Eh, našeho úsilí. A nyní rok 2011. Takže eh, začnu speciálním plánováním eh, námořní problematiky. Evropský parlament vyzval komisi, aby jednala v této věci a my tedy předložíme akční plán. Chceme optimalizovat využití námořního prostoru, pomocí společného plánování, aby se usnadnilo přeshraniční plánování a spolupráce mezi členskými zeměmi. Toto musí být spojeno s širšími politikami a iniciativami a přitom respektovat princip subsidiarity. Abychom mohli tuto akci vést, tak začneme posouzením dopravu, eh, pardon, eh, posouzení dopadů a eh, chceme proskoumat řadu různých nepovinných akcí, jak lépe využívat námořní prostor. A těšíme se také na vaše příspěvky. Eh, speciální námořní plánování, to je náš první projekt v příštím roce, a druhý je eh, rozvoj integrovaných eh, námořních strategií. My se budeme zabývat zejména atlantickou oblastí. Atlantik je v mnohem směru jedinečný. Některé regiony v něm jsou izolované, je tam eh, velice nízká eh, hustota obyvatelstva, ale eh, má velký potenciál obnovitelných zdrojů energie. A takto by se nám mohli, mohlo podařit snížit karbonové emise v Evropě a snížit závislost na nespolehlivých dodavatelích. No a samozřejmě to souvisí také s kulturní a lingvistickou diverzitou. My budeme stavět na těchto myšlenkách a e, příslušnou strategii se pokusíme vypracovat do června příštího roku. Samozřejmě, že je třeba toto všechno finančně podporovat a to nepřetržitě v průběhu zbývající části Eh, finančních výhledů do roku 13. A pane předsedo, eh, tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. A sice eh, zajištění finanční podpory pro IMP po zbytek současného, současných finančních výhledů. Pokud bychom nefinancovali tyto akce, tento přístup, tak to bychom jednoduše a prostě nemohli naplňovat své cíle. Já věřím, že těch navrhovaných 50 milionů eur je celkem skromná částka, zvláště eh, když uvážíte eh, tři přínosy. Za prvé eh, by to mělo komisi a členským zemím a dalším pokračovat ve výzkumu. Tato práce už byla zahájena eh, připravnými akcemi a testovacími projekty. Měl by nám to umožnit dále rozvinout a dát nám praktickou, praktické formy pro naplňování námořní politiky ve spolupráci komise členských zemích a dalších aktérů. Dále bychom měli přispívat k budoucímu financování členských zemí pro pobřežní oblasti. A tady je třeba zdůraznit, že my chceme napomáhat stávajícím finančním projektům členských zemí a regionů. No a za třetí, eh, mělo by to jít směrem nakázení synergií s dalšími finančními instrumenty EU, tak abychom konzistentněji využívali to, co máme. Budeme se muset soustředovat na integrované priority námořní politiky, přičemž eh, nebudeme financovat své projekty, nýbrž projekty, které prospějí všem. Od agentur EU přes eh, soukromé aktéry členské země a třetí země. Proto na vás apeluji, pane předsedo, abyste legislativnímu procesu pro toto nařízení dali vysokou prioritu. Je třeba, aby v roce 2011 byla schválena a vstoupila v platnost co nejdříve. My víme nepochybně, že parlamentu existuje nadšení pro toto nařízení. Eh, to už řekla paní Meissnerová ve své zprávě, tam vyzvala k rychlému přijetí tohoto nařízení. A samozřejmě je proto třeba rozumět, eh, co to je tato integrovaná námořní politika. My už teď eh, vidíme, jaké přínosy by mohla mít tato integrovaná námořní politika, pokud bude mít ovšem zajištěné financování, pak můžeme udělat mnohem více. Vážení dámy a pánové poslanci, pane předsedo, já jsem si jistá, že s vaší podporou eh, bude rok 2011 dalším úspěšným rokem pro naši politiku. Všechny úseky komise nyní pracují na finančních perspektivách, které nás budou doprovázet až do roku 2020. A můj vlastní úsek se snaží o to, aby námořní dimenze se stala integrální součástí všech politik nebo příslušných politik eh, v těchto příštích perspektivách. Aby to bylo prostě mainstream, to je naše ambice. Eh, je to totiž eh, budoucí zdroj naší prosperity. Integrovaná námořní politika dospěla a potřebuje vaši podporu. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám velice, paní komisařko, za tento úvod. Eh, kdo si přeje hovořit, eh, hlaste se prosím, ale nejprve tady mám pana Sákose za PP. Děkuji, pane předsedo. A dovolte, abych poděkoval paní komisařce, že zase mezi nás přišla. Integrovaná námořní politika je nová politika, vznikla teprve v roce 2007, ale postupuje velice dynamicky, o čem svědčí i vaše přítomnost. Je to integrovaná politika, velice ambiciozní, o tom není pochyb. Všichni chceme politiky, které si kladou eh, si žádostivé cíle a DOTSD je také realistická. Obsahuje mnoho cílů, konkrétně integrace je na moři, ať už je to v rybolovu, v turistice nebo v dopravě. Všichni si přejí integraci a synchronizaci úsilí, ale je to reálné, protože víme, že to bude těžké. Zmínila jste tři cíle že by se měl eh, organizovat námořní prostor a dohled za ním, ale bude možné postupovat u všech cílů stejnou rychlostí, nebo máte nějaké priority mezi těmi cíly a pokud ano, tak jak je prioritizujete? A máte také nějaký konkrétní časový harmonogram? A hlavní otázka jsou ovšem peníze. Zmínila jste 50 milionů euro do roku 2013, což není věru mnoho že eh, chceme-li, aby to byla skutečná politika. Takže to eh, vlastně eh, dává podnět k celé řadě otázek. Hovořila jste například o potřebě organizovat námořní prostor, ale já nevím, zda pokrok v této oblasti je vázán nebo do jaké míry je provázán eh, s implementací námořního práva eh, zákonu o OSN ze strany všech států financování třetích států. Z čeho to vychází? Vychází to z toho, že tyto státy budou skutečně dodržovat úmluvu a námořní právo, protože je strašně těžké organizovat námořní prostor, pokud eh, některé eh, státy nevycházejí ze stejných dokumentů, jako my, my eh, nevycházejí třeba z té úmluvy a námořního práva. Já velice pečlivě jsem eh, poslouchal, co jste říkala, ale úplně jsem nepochopil, zda v kontextu zvlášť, eh, zvláštního plánování je tady úloha pro EMSA a pokud ano, tak jaká? Vůli, και ειδικά αυτή η Επιτροπή στηρίζουν τις προσπάθειές σας, αλλά... Já nechci hovořit přes příliš dlouho, takže vám jenom ještě poděkuji, paní komisařko, že jste sem přišla a buďte si vědoma, že náš výbor vás podporuje ve vašich snahách. A budeme určitě velice sledovat tento program protože nás bude velice zajímat, zda skutečně bude realizován do roku 2011. Pan Donnelly na tři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Snad bych eh, vás měl znovu tady uvítat, paní komisařko. Já velice eh, vysoce hodnotím ten program, který jste nám tady předvedla. Je velice ambiciozní a týká se veškerých možných aspektů námořní politiky. Zmínila jste řadu věcí, ale myslím si, že asi chápete, že máme jisté obavy ohledně toho, jak je možné realizovat takovou integrovanou námořní politiku vzhledem k tomu, jak široký záběr má. Když se podíváme na to, jaké jsou tady různé kultury a historii středozemní oblasti. moře velice vychází vlastně právě kultura eh, těchto eh, národů z toho, že žijí eh, u moře, vlastně tady se vyvíjely právě v souvislosti s tím, že žijí u Středozemního moře celé kultury, celé historie. A mm, ta mezinárodní eh, integrovaná politika se má zaměřovat právě na středozemí, ale jsou tady jisté střety zájmu ohledně toho, jak by se to moře mělo využívat. Je to poměrně drahé, co se týče spotřeby eh, finančních zdrojů i co se týče lidských zdrojů. Jistě je důležité také správně řídit ten námořní prostor, který máme k dispozici, ale také je třeba zajistit, aby všichni, koho se to týká, to akceptovali. Má to tedy velký přeshraniční dosah. Jakákoliv námořní politika, od NATO nesmíme zapomínat. Pak je tady další důležitá věc mezi různými druhy a činnosti, o kterých jste hovořili, která je také jasně vázaná na moře. Myslím tím lodní dopravu a všechno, co s tím souvisí. Jestliže chceme, aby toto konkrétní odvětví fungovalo pořádně, pak eh, si myslím, budeme muset zajistit zejména vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany všech, kdo na moři pracují. A dnes si můžeme říci, že si mnozí lidé dělají starosti ohledně toho, jak mm, námořní plavba funguje, protože máme teď co dělat s novým jevem, staronovým jevem, kterým je piráctví. To je samozřejmě věc, která se nedá vyřešit jenom v kontextu Evropské unie, ale třeba bychom mohli by se ujmout určité iniciativy v OSN, abychom řešili toto, to ten problém eh, z jiného úhlu, protože piráctví je na vzestupu. Nemůžeme ponechat na jednotlivých státech, aby se s tím potýkali. Mohli bychom, nevím, jestli jste už pomýšlela i ten takové iniciativy eh, boje proti piráctví v nepříliš vzdálené budoucnosti. Snad byste se toho mohla dotknout. A poslední, ehm, uvažovala jste nějak o tom, jak bychom mohli eh, přijít s tímto, jak bychom mohli zavést takové řízení, námořní řízení, když je, a jak zapojit všechny zainteresované strany? No, pane předsedo, děkuji. Paní komisařko, těší mě, eh, že jste mezi námi. A mám radost, že jste si našla čas, abyste nám představila svou zprávu. Já jsem nesmírně přesvědčena eh, tím, mm, o tomto tématu. Eh, víte, že to je mainstream policy, to je správné. Všichni, kteří se tím zaobírají, to také vědí. Problémem je, že zejména právě když je to taková politika napříč rezorty, je těžké dívat se, odkud by, kde by se mělo začít při financování a tento problém vlastně teď máte. Sama jste řekla, že to musí dál. Já jsem také mm, s potěšením si vystechla, že by to mělo jít poměrně rychle. 2011 už by to mělo vstoupit v platnost. Jak bychom tedy měli dále financovat tuto integrovanou námořní politiku? A jak tedy definovat správně, kde se má začít? Kolega Sarko se právě správně zeptal, kde se tedy začne a vy, kde chcete vy začít. Vy jste řekla, že chcete podpořit to, co obecně skýtá výhodu pro nás, pro všechny v Evropě. To znamená, že lze podpořit skoro všechno a to je právě ten problém také. Já osobně se domnívám, že zejména v oblasti výměny údajů eh, v vědeckém sektoru, tam by mělo ležet těžiště protože, jak jste na to právě poukázala, tady moře nám skýtá ohromný potenciál, nemáme ani 10% jízkých, mo, moře proskoumáno, je, jsou tady obrovské možnosti a může to vlastně přinést i růst zaměstnanosti, ty další vědecké objevy, není to jistě nezajímavé. A zejména v oblasti diskusí o surovinách to hraje velikou roli. A myslím si, že je třeba podívat se na to, abychom již v těch definovaných výzkumných programech mohli dát této politice prioritu. Hovořila se také o kontrole, i to je nesmírně důležité. Jako například otázka, do jaké míry, a tady souhlasím s panem kolegou Sarkosem, gesagt, ähm, dass es eben darum geht, že se jedná o to, aby se skutečně vyjasnilo, tam, kde nejsou vymezené pravomoci, jako například v oblasti Středozemního moře, a to právě to věc spíše stěžuje, že i v oblasti toho maritního plánování. Ještě jednu věc chci zmínit, a zejména kromě výzkumného programu, který eh, může mm, pomoci zvládat určité záležitosti. Doufám, že my nebudeme mít takovou nehodu, která existovala, které došlo jinde jak se z toho poučit, jak se lépe, jak si vyzbrojit vybavit. A potom jsem ve své zprávě také hovořila o tom, že při stavbě lodí pro Evropu Green Ship, ano, tady je obrovský potenciál, tady by mohly vzniknout pracovní příležitosti. A chci se zeptat, zda třeba uvažujete o určité mm, strategii v této oblasti. Já totiž nevím, zda to vůbec spadá do vaší kompetence, ale tady skutečně bychom se mohli zlepšit. Může to znamenat celou řadu nových pracovních příležitostí. Děkuji mnohokrát. Thank you. Mr. Van Dalen. Děkuji, pan Van Dalen. Děkuji a vítám vás, paní komisařko. Pokud se týče naší frakce, mohu vám říci, že pro nás je nejdůležitější reálný program, který lze spojit s konkrétními výsledky. Eh, pro nás jsou důležité dva aspekty. Jednak je to subsidiarita a jednak je to eh, zlepšení ochrany životního prostředí eh, v námořní dopravě. Například koncepce zelených přístavů. To, na to už pracují různé státy. Já tady mám dva zcela konkrétní body. Já možná nevím úplně přesně, kdo u vás a u pana Kalase, jak tedy máte mezi sebou rozdělené kompetence. A jelikož jste tady vy, rád bych se zeptal eh, studie komise eh, k tomu snížení eh, obsahu síry o 0,1 v pohodných motách pro námořní plavidla. To má platit pro Severní moře, Balt a Eh, La Manche, ale myslím, že je tady eh, je to širší problém, který platí i pro jiné regiony. Možná, že to tam má hm, také dopady, možná, kdybyste na to mohla zareagovat. A za druhé, jde o evropský systém obchodování s emisemi. Eh, ten se ještě nepodařilo zcela rozvinout. My eh, teď eh, tady už máme jakési výsledky IMO, ale dosud to ještě je málo na to, abychom mohli hovořit o nějakých opravdu výsledcích. Takže možná, že eh, vy byste nám možná mohla říct, jak jste na tom. Děkuji, děkuji. Všichni hovoříme o zelené mobilitě a přeprava na lodi po mořích je e, v normálním případě ekologický dopravní prostředek, pakliže by se tady nakládalo s emisemi stejně ostře jako jinde. Ale protože na velkých mořích ještě neexistují žádné rozdíly nebo žádné ustanovení, které by tomu spíše bránily, jak já říkám, protože se používá nafta, to jsou vlastně spalovny odpadu bez filtru, víte? A sice speciální spalovny odpadu bez, eh, bez filtru, protože normálně by to těžká nafta, to, eh, co při spalování těžké nafty vzniká, by mělo být zpracováno specifickým způsobem, ale my to prostě posíláme do moře, ale pak se nám to vrací. A toto musíme rychle změnit, protože jinak i námořní doprava na lodi ztratí svůj image jako e, ekologický prostředek dopravní. Náklady na výkony motorů pro obrovské lodě jsou ve porovnání s jinými loděmi samozřejmě nepatrné, ale také přepravy na pohon jsou relativně nízké navzdory tomu, eh, tady jsou potíže s tím se do toho pustit. Proč? Jak změnit to, aby prostě aby se nikde, na, nikde jinde se neakceptují spalovny specifického odpadu jen na mořích. Two minutes, please, Mr. Rike. A teď prosím, kdybyste se vešli do dvou minut, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, paní komisařko. Já to vezmu velmi stručně. Jako zpravodaj výboru pro rozpočet pro integrovanou námořní politiku eh, s velkým zájmem sleduji eh, vývoj v této oblasti a když se dívám na pobřežní oblasti, tak to ve souvislosti s těmi 50 miliony se rýsují určité otázky. Vy jste tady načetla širokou paletu eh, různých aktivit, takže bych řekl, že to financování je tak nějak docela na slabých nohou. Čili zajímalo mě, jak tato integrovaná námořní politika může pokračovat Budou to spíše studie, nebo půjde spíše o vyvození eh, závěrů ze stávající studii, eh, budou tam konkrétní opatření, nebo bude tam financování operativních eh, opatření, bude to něco, co bude pouze vaše záležitost nebo spolupráci se zemí, se, s českým státy. Eh, paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní komisařce, že přišla. Vítám je tady také. Já si myslím, že obecně existují určité pochybnosti. A sice o tom, jak rozdělovat tyto prostředky, jaké projekty by měly být centru pozornosti. Hovořilo se tady o studiích, studie některé už tady byly provedeny v posledních letech. Integrovaná námořní politika tady je otázka, v jaký vztah bude mít k rybolovné politice a potom samozřejmě také eh, k rejdařskému eh, odvětví, eh, čili tady to souvisí také ještě s bezpečnostními otázkami, bezpečnost lodí na mořích. Eh, o tom se tady hovořilo v souvislosti s pirátstvím. Možná, že nám tady ještě chybí definice prostě shoda mezi všemi komisaři, kam bychom to měli směřovat v příštích letech. Já samozřejmě e, souhlasím s tím, že se zde uskutečňují studie, ovšem otázka je, e, jak by to mělo vypadat v příštích dvou letech, jak by to mělo mít dopad na rybolovnou politiku, jak e, následky by to mělo mít pro pobřežní oblasti. Existují alternativní projekty, které by třeba nahradily stavbu lodí. Zajímalo mě, jak se k těmto oblastem staví jiní komisaři. Existuje koordinace mezi všemi příslušnými komisaři, nebo bude existovat? existuje nějaké výhledy na projekty, dvou, tří projekty do příštích let, aby vznikly, vznikla kvalitní pracovní místa. Čili zajímalo by mě, jestli eh, tady existuje nějaká koordinace a pak je otázka, co všechno tady lze dosáhnout. Čili kam by se to všechno mělo vyvíjet? A Nakonec, paní komisařko, rychle tři otázky z mé strany. Jednak chci navázat na to, co tady bylo řečeno o stavbě lodí. Já bych to změnil a řekl bych spíše ehm, rozbíjení lodí. A e, myslím tím odvětví, které by bylo trošku lepší než ten současný systém. E, to znamená, že se prostě to dá na bangladešské pobřeží a tam se to rozloží. Pak eh, pana Vandala, jestli zajímá, zda můžeme udělat eh, něco více pro to, aby kontejnery přestaly padat z palub lodí. Vzpomenete si, že jsme k tomu vedli diskusi v Evropském parlamentu poměrně nedávno. Nejenom, že to je nebezpečí pro životní prostředí, ale také pro námořní plavbu ale jak se zdá, námořní odvětví se dívá zcela v pohodě na skutečnost, že 25 tisíc kontejnerů spadne přes palubu každý rok. A nakonec jedna věc, která by pomohla rozvoji námořního podvětví a nemohla, nestálo by to moc. Nedá se něco udělat s tou byrokracií, kterou pořád eh, pro, pokrač, pro jí provádět eh, členské státy, které se týká ehm, dopravy námořní v eh, Evropské unii. Nikdo nemá takové strašné potíže jako námořní doprava, když přebíhá Eh, náklad a převází ho z jednoho přístavu v jedné členské zemi do přístavu v jiném členském státu. Hovoříme o byrokracii zdravotnictví nebo cel a podobně a určitě by velice pomohlo, kdyby se řešila byrokracie i v námořním odvětví. Takže teď na zbylých 10 minut máte, paní komisařka, slovo. Děkuji všem eh, členům výboru, kteří se zúčastnili diskuse. Upřímně řečeno, eh, to velmi dobře vyjadřuje i moje myšlenky, protože jedná se o novou politiku, musíme být velice opatrní a musíme se snažit eh, realisticky hledat cestu vpřed. Čili cesta vpřed. Prvním cílem bylo, abychom měli kontakty s členskými státy a proto jsme hodně hovořili o otázkách řízení. A až do konce roku, jak doufáme, budeme pokračovat v takové síti kontaktů s členskými státy. Budou tam zástupci integrované námořní politiky. Máme kontaktní místa v členských státech a pracujeme na tom dále. To žádné peníze nevyžaduje, s financováním to nemá nic společného, ale kdybychom mohli všechny přesvědčit, že to něco přináší, pak by bylo lehčí vytvořit takovou síť řízení. Také bych chtěla zareagovat na tímto i na otázku nadměrné byrokracie. A pak tady máme ty tři pilíře naší politiky. Znalosti, dohled a e, prostorové plánování v oblasti námořnic, námořní dopravy, tak ty znalosti. Z jaké logiky vycházíme? Ukáže to na příkladech co je naším účelem. Nám jde o to, abychom propojili všechny projekty, které mají co dělat se znalostmi a s námořní dopravou. Například na příští rok jsem už s komisařem pro, s komisařkou pro výzkum e, začala spolupracovat. Ona chci Um, chce zahájit program znalostí pro zítřek, už je tam 45 milionů a my jsme přišli na to, ale že to není jediný případ, kde se jedná o financování námořního výzkumu. My budeme mít příští rok stovky milionů, které se budou týkat námořního výzkumu. Takže když se bavíme o financování, musíme myslet na to, že potřebujeme těchto 50 milionů, abychom propojovali sektoru, kde je hodně milionů. Čili to, těch 50 milionů to není částka, která se vztahuje k těmto akcím, ale tato malá částka je pro nás na to, abychom vytvořili propojení mezi projekty, které už existují a my vám potom vysvětlíme, jak to budeme dělat. Námořní výzkum je tady dobrým příkladem. Máme 41 milion na příští rok z financování e, výzkumu, ale máme stovky milionů na výzkum jako takový. Čili tak to budeme postupovat. A jaký máme tady problém? jak nám se to jeví, a teď eh, myslím právě stavbu lodí, že máme hodně výzkumných programů, které se týkají čistých lodí, nových eh, nebo inovace v stavbě lodí, ale eh, ještě jsme se nedostali do stádia uplatnění komerčního. Chceme tedy přesvědčit služby komise, aby se financovaly ty projekty, které propojují inovační a výzkumné projekty i s dokažstvím, eh, se stavbou lodí. A to budeme tedy dělat s těmi penězi, pokud je budeme mít. Čili máme projekt a potřebujeme tu částku na to, abychom ty projekty navzájem propojili. Samozřejmě, že eh, stav, budování lodí, lámání lodí, be, bezpečnost na lodích, to není zrovna moje kompetence, ale moje služby dobře spolupracují se službami pana Kalasa. Například EMSA se zúčastní tohoto programu dohledu. Já bych vám vysvětlila, jak, abych zareagovala na otázku pana Kumca EMSA bude mít své vlastní kompetence. My rozhodně nebudeme zasahovat. My se snažíme schromažďovat veškeré údaje eh, od, ze všech těchto služeb, včetně EMSA, tak, aby byly kompatibilní a zpřístupněné všem. EMSA, a na tom už jsme se dohodli, nám bude poskytovat své údaje eh, od, které mají od členských států, národních, vojenských orgánů, čili my to všechno dáme dohromady a umožníme, aby se k tomu všichni dostali. A budeme tedy takto dělat i programy bezpečnosti a podobně. Co se týče mm, dohledu, dozoru na moři, tady nechceme nahrazovat EMSu. My chceme všechna data dát dohromady a zpřístupnit je pro všechny. My tedy chceme pracovat s těmito 50 miliony, což je samozřejmě málo, abychom udělali pilotní projekt a dokončili ho například ve středozemí, protože tam už jsme odvedli velmi dobrou práci a pak ta data dát všem. To bude ta přinalená hodnota, že někoho přesvědčíme, že opravdu se s tím dá něco dělat. A také spolupracujeme s panem Potočníkem. Týká se to prostorového námořního plánování. Budeme eh, spolu s ním Eh, dělat eh, řízení eh, v pobřežních oblastech a prostorové námořní plánování. Takže děláme tady takovéto synergie a pak to bude mít komise lehčí, aby na to reagovala. Pak, co se týká emisí, IMO a podobně, ta udělala velkou práci, co se týče emisí dusíka, dusíku, dusíkových eh, eh, oxidů dusíku, v eh, CO2. A Čili my budeme IMO pomáhat, aby dospěla ke konsensu, protože stanovisko komise je takové. Evropská unie si nemůže dovolit mít vlastní legislativu, která by byla výhradně evropskou legislativa, která by šla proti eh, IMO. Protože kdybychom šli tímto směrem, pak by námořní sektor nebyl konkurenční vůči ostatním. Nemůžeme říci dost dobře našim plavidlům, že musí dodržovat určité úrovně emisí. Já chápu, co říkáte že potřebujeme sice námořní dopravu, leč čistou, ale musíme myslet na to, že námořní doprava i teď je daleko eh, přátelštější k životnímu pro, eh, pro, pro, eh, prostředí než ostatní, například v porovnání s přepravou nákladů po souši. Čili takhle postupujeme postupně s IMO a doufám, že příští rok se dopracujeme ke společnému přístupu. Tolik k tomu mohu říci pak ohledně to bylo o byrokracii a to bylo o oblasti loďařství. Pane předsedo, já musím eh, přiznat, že je snazší samozřejmě dopravovat náklady po souši než po moři a EMSA a služby pana se už zahájily postup, aby se vytvořila interní oblast, oblast interního trhu pro přepravování nákladů po moři na krátké vzdálenosti. Pirátství samozřejmě, že nás vůbec netěší dostat zatím výsledky. Máme operaci spolu s NATO, ale situace rozhodně není dobrá, protože narostl počet eh, pirátských útoků a také se stále více vyplácí na výkupném. Takže i s tím je třeba něco udělat. A paní Ashton, která to má celé na starosti, s tím zajisté něco udělá. Pak, a tím už ukončím, financování. Určitě je to poměrně malá částka, to souhlasím, ale prosím pochopte, že my tyto peníze nevyužijeme jenom na to, abychom, nebo nebudeme z nich financovat projekty. My to použijeme jenom na studie, na pilotní projekty, abychom propojili projekty, které již existují. A abychom prostřednictvím pilotních projektů dokázali, že opravdu naše politika něco nového a ceného přináší. Takže když se na to podíváte takhle, zas tak málo peněz to není. Ale opravdu potřebujeme vaši podporu, protože nevím, zda rada nám dá i, těchto, i tuto malou částku vzhledem ke krizi a obecným podmínkám. Uvidíme, jak to dopadne. Ale mohu vám říci, že chceme postupovat velice konkrétně a za každičké euro chceme přesvědčit všechny, že opravdu nám jde o konkrétní program. Děkuji, paní komisařko. Já jsem ještě zapomněla zareagovat na to, co řekl pan Komucakos o Anklos. Eh, my použijeme eh, eh, hodnocení dopadu na řízení cel a na prostorové plánování, abychom udělali právě plotní projekty a nemáme žádná prerogativa, neříkáme, že někdo, kdo s náma eh, spolupracuje, musí ratifikovat ANKLOS, ale program se pak dost, týká jenom třetích států. A tady komise se bude tím zabývat zítra v rámci diskuse o rozšiřování a politiky dobrého sousedství. Jedná se o politickou záležitost a my budeme o tom rozhodovat. Eh, týká se to obecných eh, vztahů s našimi eh, sousedy a bude se o tom hovořit zítra na kolegiu. Takže ještě jednou vám děkuji, paní komisařko, za to, že jste přijala naše pozvání. A jak jistě víte, tady máte velkou podporu v tomto výboru ve prospěch návrhu integrovaného námořnictví. A určitě si myslím, že je důležité, abychom národ, námořní odvětví rozvíjeli daleko více, než se tomu zase zatím děje. E, takže e, mnohokrát vám znovu děkuji a rádi vás zase uvidíme. And we now have the coordinators. Teď přecházíme ke schůzi koordinátorů. Prosím, aby se vzdálili všichni, kdo se nezúčastní schůze koordinátorů.